Kolegy, Vážení kolegové, předtím, než zahájíme hlasování, dám slovo našemu panu kolegovi Remkovi, který nás opouští. Opouští nás pro velmi důležitou novou funkci protože se stane velvyslancem České republiky v Moskvě. Tak chce nás pozdravit, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, eh, za slovo už jste to řekla v této souvislosti že jsem byl eh, jmenován velvyslancem české republiky v moskvě jsem včera podepsal eh, odpovídající dokumenty před generálním eh, tajemníkem našeho parlamentu a fifteen prosince přestanu být respektive sixteen v pondělí přestanu být vaším bezprostředním kolegou chtěl bych vám eh, poděkovat za spolupráci protože jsem eh, tento výbor eh, považoval za svůj pracuji v něm fakticky už druhé období a krátce před koncem teprve končím. takže děkuji vám bylo to pro mě profesionálně velmi obohacující a lidsky velice silné. já si to s sebou odnesu do moskvy a chtěl bych vám všem popřát hodně zdaru v závěru práce parlamentu a samozřejmě úspěch ve volbách a když budete mít cestu do moskvy v příštích několika letech tak nezapomeňte že tam na české ambasádě eh, sedí váš eh, bývalý kolega budete vítáni. rád bych využil také příležitosti abych poděkoval všem příslušníkům stavu a také tlumočníkům eh, speciálně tlumočníkům bez nichž by ta moje práce určitě nebyla tak efektivní. děkuji vám ještě jednou. nashledanou. Děkuji, děkuji mnohokrát panu kolegu Remka. Srdečně zdravíme a jistě eh, nemůžeme vyloučit, že někdo z vás využije i vaše milé pozvání. Přejeme vám hodně štěstí ve vaší práci a děkujeme za váš příspěvek k práci tohoto výboru. Jak víte, tak předevčírem také došlo ke jmenování paní Kolarské Bobinské na mm, post ministrině v Polsku. Tudíž náš výbor na konci mandátu zaznamenává významné změny. Dobrá, kolegové, přistupme k dnešnímu hlasování. Nejprve zkušební hlasování. Zkouška, zahajuji hlasování. zkusíme, jak to funguje. Všichni si prosím najděte hlasovací štítky. Hlasovali všichni. V pořádku, končím hlasování. Tak, je to v pořádku, co se týče účasti a tak dále. Dobrá. Ne, ne, nefunguje to někomu no don't have the card. Paní předsedkyně, já se omlouvám, já sebou nemám svoji hlasovací kartu. prezidenta. Dobře, takže ještě jednu zkoušku, tak uděláme ještě jednu zkoušku. Zahajuji hlasování. Bene. Votazione chiusa. Končím hlasování. Pan Butikov se hlásí. My machine does not work. Moje zařízení nefunguje. Poste... Pro... Tak eh, se přestěhujte, přesuňte se na jiné místo, snad se to tím vyřeší. Funguje vám to zařízení? It's okay? Je to v pořádku? Tak ještě jedna zkouška. Dobrá, dnes to budou samé zkoušky, samé testy, takže další zkušební hlasování. Zahajuji. Siamo a bene. Je to v pořádku, končím hlasování. Všechno v pořádku, výborně. Takže zahájíme hlasování jako takové. Mhm. Zpráva Valean. Kdo je pro? Tedy k tomu kompromisu proti zdrželi se přijato. Zpráva Pantošenovský. Eh, kdo je pro kompromisní znění? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále paní Hercog, doporučení paní Hercog. Takže začneme hlasovat. Návrh 24, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Dále soubor návrhu 25, 26, 27, 28 a 29. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Návrh 66. Kdo je pro? Proti? Dr... Tady to musíme ověřit. Tady tento sál je složitý, těžko se tady vizuálně to kontroluje. Takže 66 paní kolegyně Tykau, zahajuji. Končím hlasování. 22 pro, 26 proti. Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Návrh 76 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Návrh 77, 78 společně, kdo je pro, proti, drželi se. Domnívám se, že přijato. Ověříme. Takže 77, 78 naraz. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 87 pro,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 proti, drželi se, zamítnuto. 88, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 89 pro, proti, drželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se přijato. 95 pro, proti, zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 98 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se přijato. 100 pro, proti, zdrželi se přijato, 101 pro, proti, zdrželi se přijato, 102 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato, kom, návrh 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se přijato, 111 pro, proti, zdrželi se přijato. Ano, 111. 111 je to správně. Schválili jsme 109, tudíž přes, přeskočíme rovnou ke 111. Ano, souhlasíte? 111, 111, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 127. 127 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 122 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 130 pro, proti, ověříme. 130 ověříme, kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 18 proti přijato. 131, kdo je pro? Proti. Drželi se. Ověříme. Omlouvám se, ale ta, eh, ten sál je nepřehledný. 131. Pro, pro. Ne, promiňte tedy, končím hlasování, opravuje se paní předsedkyně. Čili 30 pro, 16 proti, přijato. Kompromis 16. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 17. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 18. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 140. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 141 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti zdrželi se přijato. 145 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se přijato. 146 pro, proti, zdrželi se přijato. 147 pro, proti, zdrželi se přijato. 148 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22, pro, proti a, promiňte, to mi uniklo, 150, 150, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22, pro, proti, zdrželi se, přijato. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 155, kontrola. Kjuzo. Eh, Končím hlasování. 33 pro, 17 proti. 160, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 162 pro. Takže i 162 odpadá. Takže 163. 163 pro, proti, Drželi se zamítnuto. 164 pro, proti, Drželi se přijato. 165 pro, proti, Drželi se přijato. 167 pro, proti, drželi se, přijato. 169 pro, proti, drželi se, přijato. 170 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 30. 30, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 40, pro, proti, zdrželi se, přijato. 41, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 56. 55? Takže 55. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 57 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh číslo 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zahajuji hlasování k pozměněným návrhům. Končím hlasování. 47 favore, 4 contrari, 47 pro, 4 proti, 1 se zdržel. A návrh k celému usnesení. Končím hlasování. 43 pro, 6 proti, 1 se zdržel. Nyní k tomu eh, vyjednávání. Hlasujeme o vyjednávání. Končím hlasování. 39 pro, 8 proti, 1 se zdržel. Tímto tedy gratuluji paní kolegyni za dobrý výsledek. A nyní tady máme stranu, zprávu Beauty Coffer prosím. About the compromise 56, uh, uh, uh, Co se týče kompromisu 56, tak skupina ALDE stahuje, se stahuje z tohoto kompromisu. Partiamo allora. Titolo 1. Takže začneme. Eh, číslo 1, kdo je pro? Proti? Ne, ověříme. Nejprve kontrola e, číslo jedna. Název jedna. Pan Ody. Tak, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 29 proti, zamítnuto. Dále číslo 2, právní východiska. Pro, proti, zdrželi se přijato. 3. Pro, proti, zdrželi se přijato.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 zdrželi se. Mám pocit, že přijatou, ale zkontrolujeme. Zkontrolujeme. Končím hlasování. 28 pro, 19 proti, takže přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, drželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se. Tak ověříme. Ověříme 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 ku 18. 24 pro. Proti zdrželi se přijato chtěla bych udělat návrh. Souhlasíte, abychom hlasovali 25 až 40 unblock? Můžeme? 25 až 36? 25 až 36? Nesouhlasíte. Dobře, tak nic. Někdo nesouhlasí, abychom hlasovali 25 až 35 unblock? Všichni souhlasí? Ne, nesouhlasí. Dobře, takže nestrácejme čas a hlasujme. 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro,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 Končím hlasování. 26 ku 27 zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 39 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 41 rub proti, zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 52 kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 ku 21 přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. 65 pro. Proti zdrželi se přijato. 11 pro, proti. Proti? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže kontrola. 11 kontrola. Konec hlasování. 24 ku 30 zamítnuto. 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. 71. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. No, myslím, že zamítnu to, ale radši ověříme. 71 první část. 71 první část kontrola. Konec hlasování. 30 ano, takže přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 dvě části. První část, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto, ale ještě ověříme. Druhá část 97. Končím hlasování. 31 pro, 22 proti, takže přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 111, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. 10, pro, proti, zdrželi se, přijato. 126, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 9 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 18 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 10. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 140 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13, pro, proti, zdrželi se přijato. 162, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 165, pro, proti, zdrželi se přijato. 22, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ne? Kontrola k 22. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 38 pro přijato. Trojka. Pro, proti, drželi se zamítnuto. 4 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis 14 ne, tady máme dvě čtyřky, je to jinak. Tak ještě čtyřka regi. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Přijato. Kompromis 14 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 167 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 177 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti zdrželi se přijato. 196 pro, proti zdrželi se přijato. 197 pro, proti zdrželi se přijato. 198 pro, proti zdrželi se přijato. 199 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti zdrželi se přijato. Ověříme. 19. Kompromis 19 ověříme, takže zahajuji hlasování. Kontrola kompromisu 19. Končím hlasování. 31 pro, 19 proti, přijato. 202 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se přijato. 210 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 214 pro, proti, zdrželi se přijato. 215 pro, proti, zdrželi se přijato. 20, kompromis 21 pro, proti zdrželi se přijato. 34 NV pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti zdrželi se přijato. 224 pro, proti zdrželi se přijato. 29 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 23 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 242 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 244. Tak ne, kontrola 242. Končím hlasování. 25 ku 28, takže zamítnuto. 244. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 246 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 IMKO pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 258 258. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kontrola? 258. 258 kontrola. Končím hlasování. 32 k 21 přijato. Kompromis 26, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis 27 pro. Prosím, pane, pane Byty Kofer. Hlasovali jsme, paní předsedkyně, o 257. Yeah. No. Good. Sorry. Sorry. Omlouvám se. Ne, takže teď nás čeká kompromis 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 13, pro, proti, zdrželi se přijato Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 271 druhá část. Kdo je pro? Ano, 271 druhá část. Pro, proti, zamítnuto. 27. Pro, proti, drželi se, přijato. 275. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 276. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 9. Ne, 29. Upravuje se paní předsedkyně. 29. 29 samozřejmě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 281. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 284 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale ověříme. 284 kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 ku 17 přijato. 286. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 287. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 287. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 288. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 289. Pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 295 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 22, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. 23, pro, proti, zdrželi se přijato. 26, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, Drželi se zamítnuto. 301, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 302 pro? Proti? Drželi se přijato. 303 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 304 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 300 ne. Tak 304 304 kontrola. Končím hlasování. 20 ku 34 zamítnuto. 306, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 307, pět částí. První část, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, přijato. Třetí část pro, proti, drželi se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, drželi se, přijato. Pátá část pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 32 pro, proti, drželi se, přijato číslo jedna s eh, ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 33. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 324. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 33. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 330 První část. Pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se přijato. 331 dvě části. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 332 pro, proti, zdrželi se přijato. 333 pro, proti, zdrželi se přijato. 334 pro, proti, zdrželi se přijato. 335 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 34, 35 a 36 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se přijato. 340, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 341. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 342. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 343. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 344. Dvě části. První část pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, zamítnuto. 345 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 38 pro, proti, drželi se, přijato. 39, kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 352 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 353 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 355 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 358 dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 42, pro, proti, zdrželi se, přijato. 359 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 364. Dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 43, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 62, pro, proti, zdrželi se přijato. 369 pro, proti, zdrželi se přijato 370 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 371 pro, proti, zdrželi se kontrola. No šance bylo to je. <laughs> Chiusa 20 a 32 respinto. 20 pro, 33 proti, zamítnuty, zamítnuto. 372 pro, proti, zdržel se, přijato. 373 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 374 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 377 pro, proti, zdržel se, Přijato. 378 pro, proti, zdržel se. Přijato. 379 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 44 pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička od Ample, eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 384 pro, proti, zdržel se přijato, 385 <clears throat> pro, proti, zdržel se přijato, 387 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 45 pro, proti, zdržel se přijato, čtyřka, pro, proti, zdržel se přijato, 392 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 399 pro, proti, zdržel se, přijato. 402 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 47 pro, proti, zdržel se, přijato. 406 pro, proti, zdržel se, přijato. 407 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 49 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 50 pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, kompromis 51 pro, proti, zdržel se, přijato. 424 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 52 pro, proti, zdržel se, přijato. 429 pro, proti, zdržel se, přijato. 430 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 53 pro, proti, zdržel se, přijato. 20. NV pro, proti, zdržel se, přijato. 54 pro, Ne, omlouvám se, říká e, předsedkyně, dvacítka, ta se ruší, ano, to je jednoznačné, takže to se hlasovat nemělo. Teď je 54 pro, proti, zdržel se, přijato, 452 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 453 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 56. Alde e, se stahla pro, proti, zdržel se, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky. Kompromis 56. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Čtyřicet jedna hlasů pro, osm proti, tři se zdrželi, návrh je přijat. Kompromis 57 pro, proti, zdržel se, přijato. 58 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 59 pro, proti, zdržel se, přijato. 486 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 60 pro, proti, zdržel se, přijato. 494 pro, proti, zdržel se, přijato. 495 pro, proti, zdržel se, přijato. 496 pro, proti, zdržel se, přijato. 497 pro, proti, zdržel se, přijato. 498 pro, proti, zdržel se, přijato. 499 pro, proti, zdržel se, přijato. 500 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 61 pro, proti, zdržel se, přijato. 600, eh, pardon, 506 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 507 pro, proti, zdržel se, přijato. A 509 pro, proti, zdržel se, přijato. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování o celém textu. Votazione chiuse. Končím hlasování. Návrh je přijat 45 hlasy, 5 eh, proti, 5 se zdrželo. Zpravodaji blahopřejeme. A přejdeme ke eh, následující zprávě od eh, kolegy Valian. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Trojka ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto.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 desítka pro, proti, zdržel se, přijato, jednička pro, proti, zdržel se, přijato, jedenáct pro, proti, zdržel se, přijato, dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. A konečné hlasování. Zahajuji elektronické hlasování o celém textu. Končím hlasování. 50 hlasů pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji eh, paní zpravodajce a před námi je další zpráva od pana Vittorio Prodyho. Pozměňovací návrh 4 a 5. En blok, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. En blok, budget 7, 8, 9, 3 a, 10, eh, a, a 3. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. Kontrolujeme elektronicky eh, tyto čtyři pozměňovací návrhy 7, 8, 9 a 3 od výboru rozpočtového. Končím hlasování. 34 hlasů pro, 18 proti, návrh je přijat. 31 pro, proti e, přijato, 10 e, přijato, 6 pro, proti zdržel se přijato a 18 pro, proti zdržel se Zamítnuto kompromis 7 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 8 pro, proti zdržel se přijato. 37 a 38 a blok pro, proti zdržel se přijato. 100 ne, kompromis 9, opravuje se předsedkyně pro, proti zdržel se přijato. Byč 13 pro, proti zdržel se přijato, 142 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijato. 44 pro, proti, zdržel se. Přijato 45 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 47 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis 1 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 2 pro, proti, zdržel se. Přijato 60 eh, pro, proti, zdržel se. Přijato buď 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 67 pro, proti, zdržel se, přijato. 71, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 72 pro, proti, zdržel se, přijato. 74 eh, pro, 70 se ruší, hlasovali jsme místo toho 82. Teď 74 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. A teď zahajuji elektronické hlasování o celém textu. Končím hlasování. 49 hlasů pro, jeden proti a tři se zdrželi. Návrh zprávy je přijat. A teď hlasujeme o legislativním usnesení. Končím hlasování. 51 proti a dva se zdrželi. I toto usne, ustanovení, usnesení je e, přijato. Další hlasování o jednávání takže 49 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Návrh je přijat a já blahopřeji našemu zpravodaji. A před námi je další zpráva. Je to zpráva kolegyně Ulfskok. Zbývají ještě dvě. Jsou uno.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 proti, zdrželi se, schváleno. Kom, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Můžeme prověřit, přejeteli si. Takže 51 elektronicky, prosím. Končím hlasování. 31 pro, 22 proti, takže schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování, hlasujte prosím. Končím toto hlasování. 51 pro 1 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme. Nyní zpráva Bencen. Třicet pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže kompromis 3 ještě jednou hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 35 pro, 17 proti, čili schváleno. Nyní 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 a 50, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro,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 proti, zdrželi se. Zamítnuto pět pro, proti, zdrželi se. Schváleno 61 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 63 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno sedmička pro, proti, zdrželi se Schváleno 70 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70, o, tak prověříme 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 18 bylo pro, 29 proti, 4 se zdrželi. 73 pro, proti, zdrželi se. 73 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, sváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro a k tomu 184 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 93 pro, proti, zdrželi se schváleno, 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto,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 zdrželi se. Zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se pro, eh, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování, eh, závěr toto hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 34 pro 15, proti 2 se zdrželi. Schváleno. Siamo all'ultimo. A nyní přistupme k poslednímu hlasování dnešního dopoledne. Poslední hlasování dnešního dopoledne. Ještě vás prosím o chvilku pozornosti, pak už bude konec. Kompromis 1 pro, proti, drželi se přijato. Návrh číslo 1 pro, proti, drželi se zamítnuto. 22. Promiňte. Zapomněli jsme na pětku, takže pětka pro, proti, drželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, Drželi se zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se. Kontrola, návrh 7. Zahajuji hlasování. Hlasujeme? Ano, teď už hlasujeme. Konec hlasování. 30 pro 21 proti přijato. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 14 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 3. Kontrola. Čtrnáctka. Ověříme čtrnáctku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 27 proti, zamítnuto. Děkuji. Kompromis 3. Pro,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 pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh číslo 50 pro, proti zdrželi se přijato 51, pro, proti zdrželi se přijato 52, pro, proti zdrželi se přijato 53, pro, proti zdrželi se přijato 54 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 8 pro, proti zdrželi se přijato, návrh číslo 63 pro, proti zdrželi se přijato, návrh 64 pro, proti zdrželi se přijato, 65 pro, proti zdrželi se přijato, 66 pro, proti zdrželi se přijato, 67, dvě části. První část pro, proti zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti zdrželi se přijato ověříme? Dobře, kontrola, druhá část návrhu číslo 67. Končím hlasování. 36 eh, pro, 15 proti, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se přijato, 70 pro, proti, zdrželi se přijato, 71 pro, proti, zdrželi se přijato, 73 pro, proti, zdrželi se přijato, 73, 73 zamítnuto, ale dobře, ověříme. 11 pro 35 proti, takže zamítnuto. Děkuji vám. 74, tři části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro? Proti, zdrželi se přijat. Dobře, takže druhá část, kontrola. Druhá část návrhu 74. Končím hlasování. 30 pro, 20 proti, přijato. Třetí část pro, proti, želi se, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 81 pro, proti, drželi se, přijato. 79 pro, proti, drželi se, přijato. 80 pro, proti, drželi se zamítnuto. 82 pro, proti, Drželi se přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, Drželi se přijato. 85 pro, proti, Drželi se přijato. 86 pro, proti, Drželi se přijato. 87 pro, proti, Drželi se přijato. 88 pro, proti, drželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se přijato, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zahajuji závěrečné hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Gratuluji, to je konec hlasování. Děkuji vám za spolupráci. I dnes jsme to zvládli poměrně rychle. Dávám pět minut eh, na to, abyste opustili sál, kdo potřebuje. Jak? was machst du da? se volete lasciamo minuti dai riprendiamo i nostri lavori se i colleghi tak, kolegové, prosím, abychom znovu pokračovali v naší práci. Prosím kolegy, aby zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat. Grazie. Děkuji. Nyní dávám slovo paní kolegyně Maritě Ulfskok, první bod, který máme dnes dopoledne probrat a týká se to monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změna nařízení. Nejprve bych ráda počkala, až všichni odejdou, aby si tady měla klid. Takže prosím, kolegové. Dobrá, Marito, máš slovo. Ordförande. Eh, vi vet att eh, den internationella sjöfarten är undantagen ifrån... Pani eh, předsedající, tak eh, pokud se týče těch cílů, které jsme si stanovili v oblasti CO2, tak jste nám Evropská komise přislíbila, že se k tématu vrátí a nyní nám Evropská komise Eh, vlastně plní svůj slib a eh, vrací se tedy k tomu tématu eh, sledování emisí z námořní dopravě. Mám zde nový návrh a navrhovaná opatření jsou nezbytná proto, aby emisní cíle mohly být co nejrychleji a co nejkonkrétněji stanoveny také pro mezinárodní námořní dopravu. Jde nyní o to, aby byly v, ve funkci tržní instrumenty, které by měly na pomoci dosažení emisním cílům. Jde o to, aby emise vůbec staly dostali šanci, ale pokud bychom neměli mezinárodní dohodu o emisích v námořní dopravě, pak Evropská komise je povinována předložit eh, zákonný návrh, a to nejpozději do roku 2015. V textu komise se nachází časový plán eh, pro to, kdyby toto nařízení mělo vstoupit eh, v platnost. Já si myslím, že ten termín je tam stanovený poměrně daleko, že bychom měli na klima, klimatickou problematiku reagovat rychleji. Eh, hlavně tedy klimatický eh, summit ve Varšavě ukázal, že opravdu nesmíme se vzdát svých cílů v oblasti eh, klimatického úsilí. My zde máme tedy rybářská pravidla o hrubé prostornosti nad 5000 tun a komise je tedy výjímá působnosti toto nařízení. Já si myslím, že tuto výjimku bychom měli škrtnout. Také se domnívám, že e, nařízení by mělo odměňovat metody, které už fungují a které se snaží drasticky omezit emise. Jde o to, aby příslušná plavidla nebyla sama v tomto úsilí, ale také pozemní eh, dopravní prostředky by měly být eh, zahrnuty. A mm, tady eh, je možnost, aby se emise u plavidel měřily libovolnými metodami. Je tady volný výběr. A ora agli shadow che la chiedono. Děkuji, děkuji paní Uskok a nyní dám slovo všem, kdo se hlásí. Nejprve paní Jordan. Paní Jordan. Hvala lepa. <clears throat> Strinjam. Děkuji vám. Já souhlasím s paní zpravodajkou tam, kde hovoří, že zodpovědnost je částečně také na jiných druzích dopravy, to znamená letecké a Eh, letecké i lodní tedy. Zejména v námořní dopravě tam eh, vzrost, podíl na emisích, ale skutečně je nutné dosáhnout mezinárodní dohody, sektorové mezinárodní dohody, to je důležité. Eh, delegace Evropského parlamentu byly v Varšavě a tam jsme se setkali také se zástupci ICAO, to je letecká doprava, ale IKAO zatím příliš nepostoupilo. Už léta se tady ozývají stále ty též přísliby. Já souhlasím eh, s tím, že rok 2015 je důležité datum. Eh, v té době bychom se měli dozvědět, jaké globální eh, metody a opatření by mohly být možné. Také eh, se mi zdá důležité to, abychom právě teď jasně dali najevo, kterou cestou se chceme vydat. Ale nesmíme to zase uspěchat. Jménem eh, své politické skupiny eh, bych se chtěla přemluvit za to, aby systém, který použijeme, byl efektivní a jednoduchý a hlavně, který bude fungovat a to bez zbytečných administrativních překážek. Jak už eh, je mým zvykem v oblasti energetiky, eh, tvrdím, že naše cíle musí být jasné a neroztříštěné. A to znamená, že se musíme soustředovat na snižování emisí CO2 a velká otázka je, jak můžeme reporting rozšířit také ještě o další parametry nyní v této počáteční fázi. Eh, prostě jde o to, abychom to nechtěli eh, sledovat příliš mnoho a pak bychom eh, mohli jaksi nesplnit ty, ten hlavní cíl. Děkuji a slovo má pan kolega Johansson. Já kommer liksom rapportören na tohle. Děkuji. Já bych eh, se chtěl připojit k paní zpravodajce, a to i v tom, že budu hovořit švédsky. Hlavní body eh, skutečně podporuje. Považuji za důležité, aby se opravdu snižovaly emise CO2 v mezinárodní námořní dopravě. Jsou to aspekty, které mají svůj významný mezinárodní, eh, mezinárodní rozměr, poněvadž eh, oni se pohybují zejména tady v hustě osídlených eh, přístavních oblastech jsou velká města a tak dále, čili my skutečně potřebujeme rozumný mezinárodní systém. A je třeba to také spojit s tím, že v těchto hustě osídlených oblastech je mnoho zdrojů i jiných emisí. Domnívám se, že eh, systém by bylo nejlépe zavést na eh, úrovni EMO, což je ovšem eh, obtížné. Hmm. Asi by se to těžko dařilo prosazovat, protože zejména Balt je eh, velmi silně znečištěný. Já jsem vlastně z této oblasti také a řekl bych, že je konečně třeba začít eh, o tomto debatovat. Také bychom se měli pobavit o tom, jak by ten systém měl fungovat v praxi, protože jde také o to, jak to prosazovat a nakolik je to akceptovatelné partnery. Pokud budeme zvyšovat eh, zátěž, tak eh, možná to nepovede eh, k žádoucím výsledkům. Proto je třeba dbát na to praktickou stránku věci. Domnívám se, že námořní doprava, lodní doprava by měla být zapojena do celého systému. Chceme, aby to bylo úzce navázáno na EMO, ale když eh, uvažujeme o tom, jak by ten systém měl konkrétně vypadat, je třeba do těch debat zahrnout i ty, se to bude týkat. Je třeba formulovat jasné cíle, ale také musíme uvažovat o tom, eh, jak zajistit nejlepší možnou implementaci systému. Určitě na toto téma povedeme s paní zpravodajkou ještě další dialog. Děkuji. Grácie. Děkuji. Vypadá to, že další stínoví zpravodajové tady nejsou a do, do rozpravy jako první se přihlásil pan kolega Ody. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem nějaký odborník na tuto oblast, ale zdá se mi, že je třeba, abychom my, Evropané, byli obezřetní a nesnažili se být bělejší než bílí. E, námořní doprava e, má nejnižší emise CO2. To znamená, námořní doprava by se měla rozvíjet. A co my děláme? Máme prostě e, prakticky už žádná plavidla pod evropskými vlajkami, vlajkami evropských států. To je realita a my ještě tu námořní dopravu chceme zatížit dalšími povinnostmi. Je třeba jít přes IMO. Zkusme pro jednou být údajně. Zkusme pro jednou být hnací silou, aby ta výsledná dohoda byla méně komplikovaná jak pro toto odvětví, tak pro celou dopravu. Zase by to znamenalo další byrokracii. I když samozřejmě ty dlouhodobé cíle, tam souhlasím. Je pravda, že se musíme snažit bojovat proti CO2, ale zrovna v námořní dopravě nevím, jestli je to dobrá cesta jít cestou nějakého dozoru a byrokracie, když se jedná o odvětví, které teda má ty emise CO2 nejnižší. Grazie. La parola... Děkuji, slovo má pan poslanec Vittorio Prodi. Děkuji, paní předsedkyně. Já i nadále se držím své myšlenky, že je potřeba zjednodušit ten postup. A to, aby e, ty emise se začaly řešit v momentě, kdy jakékoliv palivo se dostává na trh. To znamená, aby tady byl tento předpoklad a aby e, tímto tedy to bylo zjednodušeno a aby se to snadno aplikovalo. Také bychom tímto reagovali na e, tu potřebu, aby veškerá fosilní paliva podléhala povinnosti zakupovat práva na emise. Děkuji panu kolegovi Prodymu. Pokud se nikdo další nehlásí, dávám slovo zástupci komise. Tak, kde pak ho mám? Tady, tady vzadu, dobře. Thank you very much. Děkuji paní předsedající, dobré ráno, dámy a pánové. Nejprve dovolte, abych řekl jménem Evropské komisi, komise, že je třeba poděkovat eh, zpravodaj za velice eh, dobrý a konstruktivní návrh stanoviska. Myslíme si, že to je eh, velice, velice dobrý a konstruktivní přístup a tento názor sdílí všechny zúčastněné strany. Ještě dřív, než se budu zabývat některými body, eh, které zmínila paní zpravodajka a stínový zpravodajové, dovolte, abych řekl následující. 3 až 4 celkových emisí představuje námořní doprava, e, v Evropě zhruba 4 e, Nezdá se, že to je nějaké velké množství, ale pokud to srovnáme s emisemi hlavních eh, sektorů průmyslu, eh, tak eh, tam už je to nějakých 100 tisíc tun ročně, což je víc než chemický průmysl, rafinérie či cementárny. A e, to je e, tedy důvodem e, našich kroků. A pak je tady ještě něco dalšího. Všechna, všechny studie, které jsme realizovali, nebo které realizovali kolegové v IMO, naznačují, že tady je velký potenciál snížení emisí tím, že by se zvýšila energetická účinnost lodí a je to nějakých 25 až 75 o co by se mohly ty emise snížit. To je opravdu obrovské množství. A dokonce velké množství e, tohoto snížení by mohlo být e, e, cenově efektivní. A to je prostě určitý e, fenomén, který jsem nezaznamenal v žádném jiném sektoru e, průmyslu či e, dopravy. To znamená tolik tak velké snížení dosáhnout s tak nízkými finančními e, prostředky. Když se tedy podíváme na celkovou strategii, kterou předložila Evropská komise ve svém příslušném sdělení, e, tak střednědobý, e, cíl, střednědobé dobré ambice představují prostě se týkají určitých, eh, realizace určitých opatření na trhu, a nebo eh, teď o tom diskutujeme na mezinárodní úrovni, eh, je to posílení efektivity, je tady prostě možnost snížit výrazně ty emise prostřednictvím zvýšení efektivity. My jsme o tom diskutovali již během letošního roku v rámci IMO. E, tam naši američtí e, partneři navrhli takzvaný staged approach e, s prostřednictvím monitorovacích zpráv to by byl takový první krok. Definice ukazatelů eh, eh, efektivity lodní dopravy, to by byl druhý eh, krok. A potom třetí krok by byly právě ukazatele účinnosti a to v souladu s opatřeními vycházejícími z potřeb trhu. Je tady několik států, členských států IMO, které proto projevily zájem ne pouze ze západní eh, polokouly, ale jsou to eh, ještě další země, jako například Singapur, Panama, Iberie a i země jako Čína eh, prokázala určitý zájem o diskuzi o těchto opatřeních, která by vedla k účinnosti, protože by to bylo výhodné výhodné pro všechny strany a dokázali jsme na těch příkladech, že by bylo možno ušetřit víc, než kolik by do toho bylo třeba investovat do těch kroků. Komise se domnívá, že na úrovni Evropské unie v odpověď na mandát, který jsme dostali, Eh, v rámci balíčku eh, o klimatu a energetice v roce 2008, je třeba přijít s opatřeními eh, v této oblasti. Opravdu se domníváme, že takový obezřetný návrh, který by začal těmi opatřeními v oblasti monitoringu, eh, by byl dobrým odrazem eh, situ, té eh, situace na mezinárodní úrovni a poskytl by členským státům a dalším zemím vlastně určitý čas pro to, aby se přizpůsobili těmto opatřením, aby se jimi začali zabývat. Ono je ostatně mnohem účinnější se těmi problémy zabývat na mezinárodní úrovni. Samozřejmě to ne vždy je možné. My chápeme pochybnosti eh, zpravodajky v tomto směru. Víme, že nemůžeme čekat věčně E, a e, prostě je e, v určité chvíli potom nutné zavést určitá konkrétní opatření, byť na menší úrovni, ale komise se domnívá, že bychom asi měli dát ještě IMO trochu více času, aby toto prodiskutovala s dalšími státy. Mohlo by to znamenat smysluplné výsledky a ten e, časový limit 2015 se nám zdá rozumný. Když se podíváme na další návrhy nebo myšlenky, které jsou diskutovány, tak je třeba si e, uvědomit jednu další důležitou věc. Jedna e, z hlavních charakteristik eh, tohoto eh, návrhu je vlastně velice nízká míra byrokratické zátěže a administrativní zátěže. Jde o to využít eh, určité studie, určitá opatření, určité výsledky, které již teď existují. Například ohledně potřeby, potřeby paliva, každá, každé plavidlo má povinně tyto informace po dobu pěti let, ty je možno Eh, prostudovat za účelem tomu, eh, toho monitoringu, eh, který navrhujeme. A pokud bychom mysleli na takové sofistikovanější metody, pro měření emisí, tak pak už je zapotřebí konkrétního zařízení pro přímé měření emisí a pro velmi přesné eh, měření eh, spotřeby paliva, což je nějakých 50 tisíc eur pro ty průtokoměry a eh, možná trochu více pro přímé měření emisí a myslíme si, že bychom měli umožnit těchto, zatím tedy tato velmi levná účinná opatření. A co se týče pole působnosti, tak náš návrh je omezuje na ty větší, to znamená, že vlastně e, rybářská e, plavidla e, o hrubé prostornosti nad 5000 tun by z tohoto nařízena byla vejmuta, což je nějakých 45 až 40 což se nám zdá proměřeně při, poměrně přiměřené aby se to vztahovalo k tomuto procentu, ale zároveň je to také do jisté míry politická otázka a můžeme ještě diskutovat, eh, jak harmonizovat stávající navržené pole působnosti s mezinárodními úmluvy. Možná, že 4 tisíce tun eh, by mohla být další alternativa. A pak se domníváme, že v stávajícím eh, návrhu vlastně se to týká u těch těch 25 eh, z toho celkového objemu a ty eh, jejich emise se pohybují kolem 1%, takže 0,6, takže u těch rybářských lodí e, samozřejmě e, je e, to prosazování větší výzvou, protože oni nejsou předmětem kontrol ze strany těch přístavních orgánů. Myslím, že jsem se zabýval všemi hlavními body. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za toto vyčerpávající a obsáhlé vystoupení a nyní dávám slovo paní zpravodajce, aby mohla zareagovat, prosím. Tak så mycket, fru Děkuji, paní předsedající. A srdečně děkuji také paní Jordan, panu Johanssonovi, panu Prodemu za konstruktivní návrhy. Domnívám se, že dospět k dohodě bude jednoduché a že společně se nám podaří pokročit vpřed. Na závěr ještě řeknu, že ten proces EMO e, je e, proces, který je nadřazený, takže my tady nemůžeme dle libosti vyčkávat. Možná, že se ukáže, že budeme muset k opatřením přistoupit rychleji. Podle mě se ukazuje zcela jasně, jak dramatická je situace v oblasti emisí CO2, zejména v přístavech. Zejména cementárny a chemičky eh, emitují eh, podobná množství CO2, eh, nicméně máme velký problém zejména v tady eh, nejenom eh, v Evropě, ale také v různých částech světa. Eh, domnívám se, že ani mrtvé moře nemůže takto dále přežít, protože dopady budou strašně velké, pokud budeme dlouho otálet. Někteří dokonce řekli, že možná nemáme eh, zase tolik plavidel pod eh, evropskými vlajkami, že se, se tolika plavidel eh, týkat nebude. Ale my samozřejmě víme, že mnoha evropská plavidla používají jiné vlajky a také levnější pracovní síly. Nicméně každopádně chci ještě jednou poděkovat komisi za vysvětlení toho, proč rybářské lodě by neměly být postiženy tímto, před, eh, tímto předpisem, ale jenom lodě nad těch 5000 bruto registrovaných tun. Eh, já si myslím, že ona ta účinnost eh, tohoto předpisu bude poměrně omezená. Nicméně eh, konstatuji, eh, že eh, je zde vysoká míra vůle dospět k úpravě, která může v praxi fungovat. A také mm, se tady neustále zdůrazňuje, že je to opravdu nutné. Chceme zavést systém, který pro nás bude východiskem pro dosahování ambiciozních cílů, a to i v lodní dopravě. Eh, budeme jistě dále diskutovat eh, s danými frakcemi a s komisí. Děkuji. A tady skadenca Děkuji, tímto uzavírám tuto rozpravu. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 4. prosince v poledne. Nyní další bod, to je zavedení palubního systému tísňového volání e-call. Spravodajkou je paní kolegyně Valean, které dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto nařízení se týká typových požadavků a doprovází rozhodnutí o e, používání celoevro... na celoevropské úrovni systému e-call. O tom jsme hovořili už na poslední schůzi. Dnes tady máme před sebou stanovisko, které se snaží regulovat požadavky na typové schvalování systému volání e-call do vozidel. Tento návrh vítáme, protože to je důležitý krok směrem k celoevropským tísňovým službám a domnívám se, že systém ECO zabudovaný do vozidel může výrazně přispět eh, k tragickým nehodám na silnicích a k závažným zraněním. Jako zpravodajka jednoznačně podporuji tento návrh. Předložila jsem k němu několik pozměňovacích návrhů, které se snaží o vyjasnění klíčových oblastí tohoto návrhu, jako je třeba definice, volací služby třetí stran a telematické platformy. Se zavedením celoevropského systému e by budoucí vozidla byla vybavena základní telematickou platformou, která bude doprovázena technickými komponenty, například bezdrátová komunikace s přesnými eh, technologiemi pro zaměření pozice navázanými na satelitní systémy. Ovšem, domnívám se, že dodatečné služby poskytované spotřebitelům by se měli řešit v rámci specifického nařízení zaměřeného na inteligentní dopravní systémy a telematické platformy. Nařízení pro e-call a typové požadavky by se mělo vztahovat jenom na tísňové služby, poskytované v rámci Evropské infrastruktury 112. Kdybychom v této fázi zavedli otevřenou platformu, tak by to mohlo vést k určitému legislativnímu váku, pokud jde o vlastnictví a odpovědnosti. A také by to vedlo k dalším prodlevám ve zprovoznění systému ECO založeném na tísňové volání 112. Navrhuji, aby komise co nejdříve předložila nařízení o službách s přidanou hodnotou, které by mohly přinést další výhodu spotřebitelům. Dále jsem e, zakomponovala, předložila určité pozměňovací návrhy, které umožní těm, kdo už mají tyto systémy zakomponovány, aby i nadále mohli poskytovat vysoce kvalitní služby spotřebitelům. Služby třetích stran, které již podporují systém e-call, by měly mít možnost spoluexistovat eh, se systémy založenými na veřejné službě 112. Takže proto tam upravuji tu definici služeb třetích stran. Nicméně spotřebitel by měl být ten, kdo se rozhodne pro jeden systém či pro druhý systém. Z tohoto důvodu si myslíme, že by tam měl být stejný, rovný přístup bez ohledu na pokrytí trhu služby třetích stran by měly mít možnost eh, koexistovat se službami založenými na tísňovém volání 112 jedině za předpokladu, že systém založený na 112 bude vždy k dispozici, přinejmenším jako záložní řešení. Ve ostatních pozměňovacích návrzích se snažím vyjasnit určité postupy, určité komponent součásti týkající se toho systému e proto jsem tam podrobně specifikovala definici volání jako takového zařízení a stejně tak sítě, která přenáší, mm, přenáší informace a také recepčního zařízení. V původní definici nebyly tyto jednotlivé položky náležitě vymezeny, proto jsem považovala za nezbytné to tam doplnit. Pokud jde o kompatibilitu se systémy Galileo a satelitním systémem EGNOS, myslím si, že klíčový výrobci by neměli být nuceni k tomu, aby, eh, aby, aby museli vyvíjet eh, při, přijímací zařízení pro umístování, dokud nebudou plně k dispozici eh, tyto poziční satelity. Pokud jde o časový rámec, tak myslím si, že automobilový průmysl potřebuje znát veškeré požadavky vyplývající z aktů v přemesené pravomoci a mít k dispozici dostatek času pro to, aby mohli vyvinout a vyhodnotit příslušné systémy proto zpravodajka navrhuje, aby tato legislativa vstoupila v platnost v červnu 2016. To je vše. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci, děkuji za vaše návrhy a slovo má pan kolega Ivo Belet. Uh, thanks very much, uh, no, děkuji, paní předsedající. Samozřejmě my z EPP podporujeme ty hlavní prvky tohoto návrhu. Je to velice dobrá zpráva pro všechny e, spotřebitele, pro všechny e, lidmi, lidi za e, volantem. Je tady jedna oblast, která se týká toho, co už tady paní zpravodajka zmínila. Co se týče těch třetích stran a řešení pro ně, zdali je to přiměřená vhodná alternativa, zpravodajka eh, předložila pozměňovací návrh číslo 7, kde rozšiřuje definici tisícového eh, volání a my v tomto směru podporujeme tento přístup. Myslíme si, že to je rozumné, aby tady eh, do eh, budoucna existovala eh, koexistence s povinným tísňovým volením e-call. Další věc je, zdali tady by tady měl být systém embed, typu embedded anebo mobilní. Tady je třeba si uvědomit, že jedno z těch řešení je Eh, levnější pro konečného zákazníka a eh, otázkou je, zdali s nějakými následnými zárukami by tato alternativa mohla být eh, přijatelná, pokud by splňovala technické požadavky samozřejmě. My víme od kolegů z výboru IMCO a TRAN, Eh, tam, že tam eh, zpravodajové tuto možnost vylučují, ale pokud je tady někdo z komise, tak by nám k tomu možná mohl něco říct, zdali ty technologie, eh, které jsou tedy mm, postavené na mobilní telefony, jsou průchodné. Pak se ještě zpravodajka také zmínila o otázce Galileo. To samozřejmě musí být zcela přístupné, my s tímto souhlasíme a zpravodajka toto téma Eh, začlenila eh, či doplnila výrazem operational, to eh, jistě je zásadní, musí tedy být zajistitelná plná operabilita, ale možná bychom měli uvažovat o určitém přechodném období a o tom, co se během tohoto přechodného období bude dít. Proto je tedy najít, třeba najít nějaké řešení. A v neposlední řadě je tady ještě otázka těch platform s otevřeným přístupem. To je možná to nejdůležitější téma, které ještě zbývá k vyřešení. Takže tady jde o to, že samozřejmě všichni chceme, eh, aby to fungovalo co nejrychleji, ale je třeba, aby až ten systém bude zaveden, bylo možno je eh, následně měnit a začlenovat do něj nové prvky. Opakuji, my jsme také proto, aby se systém tísňového volání e-call rychle rozeběhl, rozeběhl ale je eh, nutné Eh, myslet i na ty eh, další věci, na to, zdali by tento možná uzavřený systém mm, mohlo, eh, mohl být do budoucna ještě doplňován. Takže v bodu úvodního ustanovení 9 jsme explicitně řekli, že tento systém musí být přístupný zdarma a musí být k dispozici bezplatně a bez diskriminace všem nezávislým hospodářským subjektům a měl by být založen na interoperabilní platformě s otevřeným přístupem a tak dále. Takže e, teď se musíme nad tímto zamyslet, protože by tady mohl brzy vzniknout uzavřený systém. Takže Eh, tady eh, je návrh komise, aby tento bod úvodního ustanovení eh, vstoupil v platnost v nějakém střednědobém či dlouhodobějším horizontu a proto bychom od komise měli vyžadovat nějaké technická upřesnění z krátkodobého hlediska, která by se vztahovala k těmto cílům. Je to zásadní. Pravodajka navrhuje tedy eh, lhůtu červnu 2016, takže tady bychom možná mohli času využít pro, eh, pro eh, diskutování a vyřízení této otázky kolem toho, těch otevřených platform a to je z mé strany v tuto chvíli vše. Děkuji. Laura, kolega. Děkuji, slovo má pan poslanec Prody, který tady zastupuje stínového zpravodaje pana Pirila. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěl přečíst dokument, který eh, mi předal pan kolega Mario Pirillo a požádal mě, aby ho na této schůzi přednesl harmonizovaná eh, realizace služeb e-call na celoevropské úrovni, které budou interoperabilní, je na pořadu jednání Evropské komise již od roku 2005 a představuje prioritní akci, která souvisí také s inteligentními dopravními seznamy eh, systémy. Na konci velmi dlouhého období konzultací komise v červnu předložila dva legislativní návrhy s cílem zavést do homologačního systému automobilů povinnost instalovat do konce roku 2015 systém ECO. Podporuji návrh komise, protože cílem je řídit tísňová volání směrem ke službám rychlého zásahu a také podle principu tzv. golden hour. Pro realizaci tohoto cíle považuji za nezbytné, aby byl systém e-call zaintegrován do automobilů, tak, aby tato služba byla divěryhodná, byla k dispozici všem a abychom zabránili, že některé eh, Mm, systémy, které nebudou pevné, budou třeba deaktivovány nebo odnímány. Tak, abychom zajistili funkčnost během celého životního cyklu vozidla, musí být systém e-call podroben pravidelným funkčním testu. S paní zpravodajkou sdílím také to, že komise by měla vyhodnotit možnost předložit legislativní návrh ještě do konce roku 2014 tak, aby byla regulována platforma pro e-call. Zároveň ale víme, že se jedná o platformu, která poskytuje tísňové veřejné služby, tudíž by tam měl být zajištěn přístup zdarma a měla by být zajištěna úplná ochrana osobních údajů. Konečně jsem také proto, aby se k systému e-call doplnili doplňující paludní služby, ale tyto aplikace musí zajistit plnou dostupnost tak, aby mohly možné provádět opravy a údržbu veřejného tísnového systému. Osobně bych chtěl potom já doplnit, že jsem zcela přesvědčen o tom, že se jedná o velice urgentní urgentní technologii, technologii, kterou naléhavě potřebujeme. Je zřejmé, že veškerý čas který dokážeme ušetřit a urychlit pro zásah na místě nehody, kdy může být v mnoha případech naprosto rozhodující. Rozhodující proto, zda se nám podaří zachránit lidský život a abychom tady zachovali život a zdraví osob, kterým se tato nehoda stane. Galileo určitě představuje pokrok oproti eh, GPS. Já se však domnívám, že je možné je použít paralelně, čímž by se pochopitelně zlepšila také kapacita a přesnost lokalizace. Toto jsou velmi důležité aspekty. Stejně tak je velmi důležité, aby eh, tachometry okamžitě v rámci telefonátu mohli také sdělit informace o závažnosti nehody. To znamená, že by se tam dala poskyt informace o míře snižování rychlosti a také o odpůsobení odstředivých sil kdy by třeba se poskytly informace o tom, o případném pře, překulení, tedy kolikrát se to vozidlo přetočilo a podobně. Tohle všechno by byly velice důležité informace. E la parola kolega Děkuji, slovo má pan poslanec Tošenovský. Děkuji. Já jako stínový zpravodaj za eh, skupinu ECR eh, bych chtěl podpořit tuto zprávu. Myslím si, že je i s, s pozměňovacími návrhy paní zpravodajky, které dnes tady citovala, eh, si myslím, že jsou velmi, velmi rozumné. To, co jsem získal za informace, tak záchranné systémy eh, na té příjmové stránce mm, se připravují na, na tento systém, eh, jsou v technologickém Eh, na té, takové technologické úrovni, že by mohly eh, tyto systémy zvládnout. To, co já eh, ze svých zkušeností, které mám právě z oblasti záchranných systémů a tísňového volání, vnímám jako velmi důležité, a tady to paní zpravodajka také zdůraznila, možná větší čas pro ten testovací provoz náběhu celého velmi složitého systému protože musíme si uvědomit, že ve stejné době vlastně budou nabíhat eh, systémy Galileo a platformy eh, satelitní budou uváděny eh, v život, tak i pro tento velmi důležitý, ale na druhé straně i docela složitý systém je rozumné vytvořit určitý časový prostor. Jsem přesvědčen, že je potřeba skutečně vytvořit oddělené skupiny. Jedna je to toho základního Eh, volání e technického volání, které vidíme dnes a do budoucna, to, co zmiňoval kolega Prodi, se uvidí ještě, co další a další budou nabíhat možnosti, protože ten technologický pokrok bude samozřejmě hnán eh, dopředu. Eh, na podporu toho i možná delšího testovacího nebo spouštěcího období bych viděl i dopracování všech právních aspektů s tím spojených, eh, protože u tísňových volání je vždy velkou otázkou právních podkladů to, eh, když by došlo k přerušení signálu, nedostatečného signálu, kdo nese zodpovědnost, kde ta zodpovědnost je, zda bylo dostatečně dokumentováno, zda ta přijímací strana se chovala podle eh, daných pravidel. Eh, tuto zprávu já považuji za velmi důležitou a jsem připraven samozřejmě maximálně eh, na pomoci tomu, tak abychom eh, odhadli co nejlepší průběh a náběh celého systému, protože od něj se bude odvíjet i důvěra spotřebitelů v tento systém, protože jaká, jakékoliv pochybení velmi rychle by takovýto systém degradoval. Děkuji, paní předsedající. Grazie, la parola kolega Odi. Děkuji, slovo má pan kolega Odi. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom otázku ke komisi. Je to něco, co nám dali najevo eh, konstruktéři. Eh, řada eh, představitelů automobilového průmyslu už tuto službu poskytuje, nečekali na komisi a pokud tedy v tom průmyslovém procesu ten, toto zařízení eh, je eh, vyšší eh, kvality, vyšší účinnosti může být eh, uchováno a nebo bude muset být modifikováno. To eh, automobilový průmysl docela pálí tato otázka, protože by to nemělo vlastně být vnímáno negativně. Děkuji. Evropská komise, kterou tady zastupuje paní Unterstale, Zazněla tady celá řada otázek, podnětů, kolegou Beletem, Ody, ale dalšími také, takže nevím, jestli můžete nějak zareagovat na to, co zde zaznělo, prosím. Děkuji vám. Komise by chtěla poděkovat výboru ITRE za návrh Eh, stanoviska eh, k tomuto návrhu nařízení a vítá stanovisko zpravodajky v tom smyslu, že nařízení o e-callu by se mělo soustředit na tísňové služby, eh, které jsou poskytovány infrastrukturou 112 a že Eh, zavedení otevřených platform v tuto chvíli by vedlo k právnímu vaku a eh, také by to vedlo k dalšímu eh, pomalení účinnosti, faktické účinnosti 112. Takže priorita i nadále udržení tedy jako priority těch platform by znamenalo Eh, nedodržet eh, tu původně stanovenou lhůtu. A pak je také otázka specifikací eh, pro tuto platformu. Zdali by členské státy byly schopny ty detaily poskytnout, protože to celé si vyžaduje výraznou standardizaci. K otázce definic komise vítá snahy zprůhlednit text, ale neměli bychom se Eh, odchylovat od stávajících eh, definic a také eh, od číslo 305 a 313 rozhodnutí, která již v tomto směru jsou platná. Takže Galileo eh, služby budou eh, k dispozici v roce 2014 a už teď je možno eh, testovat kompatibilitu na, v těch zkušebních centrech. Kromě toho ještě Eh, jak ty receptory, tak čip eh, se stávají normou ohledně eh, zvýšeného výkonu. Komise má určité obavy ohledně pozměňovacích návrhů 5 a 18. Požadavek, aby systém byl nedohledatelný, je zcela zásadní, pokud má tento návrh respektovat pravidla o ochraně údajů a soukromí. E, mobilní zařízení. Tento návrh ne, e, zamítá e, zavedení těchto mobilních zaví, zařízení. Nicméně celý systém musí být schválen příslušnými technickými orgány a tady vzniká několik důležitých otázek právě v souvislosti s případným zavedením mobilních zařízení. Musí být zajištěno, že budou přítomna ve vozidlech, což také vlastně je, je otázkou, zdali by v případě závažné nehody byla tato zařízení odolná proti nárazu. Je také třeba, aby byly vždy tyto mobilní zařízení nabity a operační a je také eh, třeba eh, zajistit, aby technické služby mohly eh, a směly kontrolovat tyto, tato zařízení, která nejsou nedělnou součástí vozidla. A k otázce stávajících systémů, která eh, již celá řada výrobců automobilů zavádí do eh, vozidel. Eh, jde o požadavky začlenit e-call 112, to se týká nových vozidel, takže ke stávajícím vozidlům se to nevztahuje. Samozřejmě, že Eh, mohou výrobci eh, při eh, vlastně koncepci nových vozů už tyto požadavky zahrnout, ale prostávající se, navstávající se nevztahují. Děkuji a dávám slovo paní kolegyni Balean, aby schrnula tuto diskusi. Děkuji, děkuji vám všem za vaše vyjádření a za obecnou podporu pozměňovacím návrhům. Já se domnívám, že ty hlavní problematické body tady byly ošetřeny. Já vám za to děkuji. My jsme všichni to věděli, které budou ty hlavní problematické body v tomto nařízení. Pokud se týká například těch podporovaných technologií, já bych to s radostí podpořila, ale musíme přiznat, jestliže nedokážeme provést přesnou lokalizaci prostřednictvím mobilního telefonu. Protože to se požaduje už po smartfonech, aby prováděli lokalizaci v případě zavolání na tísnovou linku 112. Bylo by tedy dobré, kdyby toto mohlo být nějak uniformováno, tak aby to bylo uh, aby to bylo jak v rámci smartphonů, tak aby v rámci těch podporovaných technologií ve vozidlech. Pokud se týká otevřených platform, já vím, že toto je otázka budoucnosti, vím, že pro mm, propojení aut toto bude určitě nový podnikatelský model, používání nových technologií pro nové podnikatelské modely, to je něco, co bude přínosné pro všechny. Čili ano, k tomuto určitě dojde a je potřeba, abychom my to podpořili. Na druhou stranu jsem také řekla, a komise to potvrdila, jsou tady všechny tyto problematické otázky, co se týče odpovědnosti, ochrany údajů. Jestliže tedy do toho nařízení dáme slova Open Access Platform, platforma s otevřeným přístupem, otevřená platforma, tak by to mohlo vést k řadě komplikací a prodlev. Co by měla být pouze platforma pro tísňová volání? Jsem si jistá, že výrobci automobilů a operátoři telekomunikací už na tom určitě pracují a už mají na mysli tu skutečnost, že taková platforma se bude používat i pro různé jiné služby, takže ono se to asi stane přirozeně, že oni proto připraví půdu. Ale pravidlo, zda taková platforma bude otevřená nebo ne, pro koho, kdy, kdo bude na to mít odpovědnost. za to bude správce údajů, eh, zpracovatel údajů. Tak to jsou všechno věci, které se musí ošetřit v rámci jiného nařízení. Pokud se komise domnívá, že duben 2014 je příliš brzy, já s tím mohu souhlasit. Problém je ten, že průmysl po této věci volá a řada lidí z různých sektorů, jak už jsem řekla, má zájem, aby to bylo vyjasněno, jak bude taková otevřená platforma fungovat, tak aby se mohli připravit na nové podnikatelské modely. Děkuji, děkuji vám všem ještě jednou za vaše úvahy a já se těším na další vývoj naší debaty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní kolegyni Valán, děkuji všem těm, kdo eh, věnovali pozornost této agendě. Hůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 5. prosince v poledne. Děkuji. A nyní poslední bod dnešního jednání, to jsou informace nebo schrnutí o dvou třístranných jednání, o dvou trialazích, které jsou oba poměrně důležité. První tady máme jako zpravodaje pana Tošenovského, to se týká transevropských telekomunikačních sítí, o tom jsme hlasovali ehm, a má tam mandát té, do, ohledně, ostatně i dnes dopoledne jsme o tom hlasovali, takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, skutečně jsme dnes hlasovali o eh, broadbandu nebo o širokopásmovém internetu v rámci CIF. Eh, trialog, který proběhl a dnešní hlasování vlastně uzavřelo celou, celou tu dlouhou dobu, protože o tomto materiálu se jednalo skutečně řadu měsíců, skoro se už to blížilo dvěma rokům, že se změnily vstupní podmínky. Trialog proběhl, byl velmi náročný, eh, ten poslední trialog, který byl a tím se uzavřela ta celá diskuze, eh, ten trialog byl skutečně velmi náročný, protože trval od sedmi hodin večera do skoro do půlnoci. A já bych chtěl velmi ocenit spolupráci právě kolegů stínových zpravodajů, paní kolegyně Trautmann, pana kolegy Heckmarka, Anders creutzmanna eh, protože díky eh, tomu, že paní Trautmann a pan Heckmark vydrželi tu těch pět hodin obrovského vypětí, eh, při trialogu se podařilo najít dohodu samozřejmě s radou a s komisí a máme i písemné potvrzení z rady, že tento, tento návrh byl radou přijat Eh, považuji to za skutečně díky velmi dobré spolupráci tady všech kolegů pomoc, pomoc pracovníků výboru profesních i právní služby protože eh, se řešil velmi složitý i právní problém jak, eh, jak vyřešit některé, pro, některé ustanovení protože tento proces je na sedm let Eh, takže bych chtěl velmi poděkovat za, za to že se to po skutečně mnoha měsících podařilo a můžeme eh, tento materiál postoupit eh, plenární, na plenární zasedání jestli to bude v lednu v únoru ještě uvidíme. určitě velmi pomohla velmi dobrá spolupráce s komisí i s litevským předsednictvím které se velmi zasloužilo o to že se našly skutečně řešení neúplně jasných, jasných a jednoznačných pozic. Takže tento materiál eh, byl projednán, skončili trialogy a dnes dnešním hlasováním ve výboru jsme uzavřeli tu práci eh, tady eh, v našem výboru ITREA. Ještě jednou děkuji všem kolegům i svým spolupracovníkům, kteří na tom odvedli mnoho a mnoho hodin práce a diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, penso che... Děkuji. Já myslím, že i výbor dluží poděkování vám jako panu zpravodaji, takže také vám děkujeme a gratulujeme. A nyní má slovo paní kolegyně Marita Ulskok, to se týká toho druhého bodu identifikace. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Konečný výsledek Eh, bych vám zde teď chtěla v stručnosti představit. V prvním trialogu na téma e-identifikace eh, ten eh, se konal 25. listopadu, což je tento týden, za přítomnosti litevského předsednictví samozřejmě. V tomto prvním trialogu jsme se soustředili na články 1 a 9, kde jde o e-identifikaci a články 1 až 19. To jde o takzvané trust services. Je to téma, na němž pracujeme už hodně dlouho, patří to opravdu k velkým projektům a smysl je ten, aby systémy, které si vyvinuly jednotlivé členské země, jak si spojit dohromady. Protože v současné době nejsou tyto systémy interoperabilní. Chceme takto zajistit vyšší bezpečnost transakcí po internetu. Jde také o to, aby evropské úřady a instituce eh, mohly si vyměňovat údaje, eh, jako například změna adresy eh, nebo žádost o, řekněme, vysokoškolské studium a tak dále. Určitě to také napomůže obchodu. Čili je dobré, aby existovala evropská elektronická identifikace, ale zároveň je třeba zajistit maximální míru bezpečnosti. A to je de facto ten kontext, ve kterém se tady pohybujeme. Kontext tohoto světa plného nových technologií. Příští trialog očekáváme 16. prosince a předpokládám, že si to vyžádá ještě jedno další zasedání, poněvadž eh, z hlediska rady to vůbec není jednoduchá věc. Rada není úplně stoprocentně na naší straně, nemáme eh, úplnou identitu pozic, ale doufáme, že se to podaří a e, jestliže to chceme uzavřít ještě e, za našeho mandátu, je třeba dokončit jednání s radou do poloviny února, abychom to mohli odhlasovat ještě v dubnu. Myslím, že je to proveditelné. Litevské předsednictví se staví k věci e, aktivně, pozitivně, podobně jako komise. A již v prvním trialogu zaznělo, že by nám mělo pomoci také řecké předsednictví, eh, jakmile převezme štafetu počátkem příštího roku. Tento trialog bude pokračovat a eh, doufáme, že proběhne hladce. Jde o velmi důležitou úpravu a my doufáme, že se to všechno podaří eh, prosadit ještě v tomto mandátu. První trialog je tedy za námi. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Maritě Uvskok. I my v to doufáme a všichni eh, vás podporujeme. Doufáme, že to dotáhneme ještě v rámci tohoto mandátu. Děkuji ještě jednou, přeji hodně úspěchu ve vaší práci. Tímto končím naše jednání. Jak víte, v 15 hodin budeme pokračovat, eh, kdy proběhne velice důležité slyšení o telekomunikacích a trhu s telekomunikacemi. Děkuji.